Děkuji vám. Děkuji, paní komisařko. Debata je u konce. A přesuneme se k dalšímu bodu pořadu jednání. A e, dáme komisařům chvilku na to, aby se vystřídali a aby pan Navračič se mohl posadit. Potom začneme s další debatou. Which is a joint debate, um... Je to společná rozprava o majetkových právech mezinárodních párů. Jsou to dvě zprávy pana Kavady. Jedna se týká eh, jurisdikce, eh, uznávání a vymáhání rozhodnutí eh, ve věcech majetkových poměrů v manželství a ta druhá se týká následku majetkových důsledků registrovaného partnerství. A já teď dám slovo panu Kavadovi, aby promluvil k tomuto sálu na čtyři minuty. Merci. Děkuji paní předsedkyně. Já se pokusím eh, dodržet eh, váš čas, i když jsem čekal, že budu mít 6 minut. Pane komisaři, dámy a pánové, mobilita občanů Evropské unie není žádnou iluzí, je reálná a proto Evropská unie má 16 eh, milionů párů, které jsou smíšené, tedy mezinárodní. A samozřejmě mají majetek, auto, dům, anebo mají bankovní účty v různých zemích a v případě problému zatím bylo opravdu velmi složité najít jurisdikci, příslušnost, která platila a také rozdělit zodpovědnosti. Ovšem, tyto dva předpisy ukončí tu párů, s nimiž se potýkají a Ovlivní to také náklady v případě rozvodu, rozchodu nebo úmrtí a vyřeší se tím také konfliktní rozhodnutí, které vyplývají z těchto právních problémů. Platí to jak pro manželské páry, tak pro páry, v registrovaném partnerství. Pro tyto páry bylo velmi obtížné vědět, jaká příslušnost, jaká bude jejich soudní příslušnost, kdo bude řešit spory ohledně majetku v jiném členském státě, protože pravidla byla odlišná v různých členských státech a právě proto jak Jakmile budou tato nařízení přijata, manželé nebo partneři si budou moci za určitých podmínek vybrat eh, soud, eh, který bude rozhodovat. Buď to bude místo pobytu, země pobytu, anebo země, jejíž státní příslušnost eh, mají partneři nebo manžela Je to velmi jasné a zároveň velmi pružné. Bude to platit pro všechny statky, i když budou se nacházet v nějaké jiné zemi. Tato právní pravidla budou uplatňována a bude dodržován princip subsidiarity. Tato dvě nařízení se netýkají definice manželství nebo definice partnerství. Práva a povinnosti vyplývající z manželství nebo z registrovaného partnerství se budou dále řídit národním právem. Ty státy, které neuznávají registrované partnerství, se budou moci rozhodnout, že nebudou eh, soudit eh, spor těchto partnerů a budou moci svěřit eh, tuto věc soudu jiné země, který jejich partnerství uznává. Jednání o těchto dvou nařízeních byla velmi delikátní, to velmi dobře víte. Dohody mezi členskými státy budou jednomyslná a proto jsme potřebovali odblokovat tuto situaci a museli jsme využít postupu posílené spolupráce. Potvrzuji, že 18 členských států akceptovalo, že mezi sebou bude uplatňovat eh, tato pravidla. Parlament eh, na posledním plenárním zasedání v červnu 2016 eh, schválil rozhodnutí použít posílenou spolupráci v rámci těchto dvou nařízení. Obě nařízení, to znamená manželství a registrovaná partnerství byla minulý týden ve výboru Jury přijata velkou většinou, takže zde nebyl žádný větší problém. Máme zde jeden pozměňovací návrh, který je trochu kosmetický a žádá, aby ta původní definice členských států byla doplněna, aby, to byla, aby tam bylo řečeno členské státy, které se účastní posílené spolupráce. Nemá to žádný právní dopad, je to trošičku zbytečné doplnění ale nemá to tedy dopad na věcnou podstatu. Má frakce i já navrhuji, abychom hlasovali proti tomuto pozměňovacímu návrhu, protože rozhodně nechceme spochybňovat celou dohodu, která byla velmi těžce vyjednána 18 státy, které jsou účastny posílené spolupráce. A na závěr, pane komisaři, bych rád řekl, že je velmi důležité, aby se zítra hlasovalo pro tato dvě nařízení, protože tím se podaří zachovat ten přiběžný harmonogram, aby rada přijala členskými státy, které se podílejí na posílené spolupráci co nejdříve. Paní předsedkyně, drazí kolegové, drazí přátelé, nezapomeňte, že se jedná o spoustu párů, jak jsem říkal, 16 milionů, to je 32 milionů lidí. Vidíte, kolik je to rodin, když si uvědomíme, kolik ještě mají dětí, takže si uvědomte tuto důležitost. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo komisaři Navračičovi. Děkuji vám, paní předsedající, vážení poslanci a poslankyně. Tím, jak evropští občané využívají právo na svobodu pohybu, se zvyšuje počet mezinárodních partnerství. Dnes, jak říkal pan Kavada, je celkem 16 milionů takovýchto partnerství v Evropské unii. Tyto páry čelí problémům při správě majetku, anebo v případě úmrtí nebo, nebo rozvodu. Tato nová pravidla pro režim pro mezinárodní partnerství pokrývají jak manželství, tak registrované partnerství a mají tyto problémy eliminovat. Tato pravidla mají mezinárodním párům dát právní jistotu, snížit náklady spojené s soudními procedurami, pakliže se něco pokazí, a páry budou jasně vědět, Jaké soudy, které soudy budou řešit jejich majetkové záležitosti a podle jakého mezinárodního práva se vše bude rozřešovat? Tato pravidla pak doplňují program o vzájemném uznávání rozhodnutí v občanskoprávních a obchodních sporech, což přijala Rada 13. listopadu 2000 a vyplňují podstatnou mezeru v evropském právu rodinem. Rád bych poděkoval panu zpravodaji Kavadovi za skvělou spolupráci při eh, prosazování tohoto složitého tématu a chtěl bych poděkovat nizozemskému předsednictví za to, že považovali rozšířenou spolupráci v této oblasti za prioritu. Samozřejmě bychom si byli všichni přáli, aby tato důležitá témata byla vyřešena za účasti všech členských států, ale je důležité, abychom se teď posunuli dál s těmi, kdo mohou, a samozřejmě v rámci rozšířené spolupráce můžeme otevírat dveře dalším členským státům, až a pokud budou připraveny na tomto participovat. V mezidobí Pravidla rozšířené spolupráce obsahují ustanovení o tom, že se zajistí, aby dohody e, o majetkovém vypořádání v členských státech, které jsou účastny rozšířené participace a mezi členskými státy, které na tomto neparticipují, nebudou tímto zasaženy. Je důležité aby tato nová pravidla platila pro lidi jak v manželských sňacích, tak v registrovaném partnerství. Ale chtěl bych ujistit parlament, že návrh nařízení obsahuje také pojistky, které cílí na respektování právních tradicí všech členských států. Nevyžadují uznávání manželství anebo registrovaných partnerství, Eh, která jsou uzavřena v jiném členském státě. Toto téma je dobrý příklad toho, jak konstruktivní spoluprací můžeme zjednodušit život našim občanům a to v celé EU. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři, a teď má slovo na dvě minuty pan Fos. Děkuji vám, paní předsedající. Vážení kolegové a kolegyně, eh, chtěl bych poděkovat panu zpravodaji a jeho předkůdchyni, eh, která toto téma řešila velice dobře. Je nepochopitelné, že teprve dnes jednáme o těchto věcí, věcech jako eh, legislativci, protože svobodu pohybu už máme poměrně dlouho a proto je zapotřebí, abychom to konečně dotáhli do konce. Já jsem si jist, že eh, každý ten člověk, který se ocitl v této situaci a viděl, jak se s mezinárodním právem e, zachází při rozdělování majetku a jak to je všechno složité, se cítil skutečně opuštěna sám samojediný. A proto je tak důležité, že to teď už začínáme regulovat. I zítřejší hlasování o posílené spolupráci některých členských států v těchto otázkách majetkového práva jak pro sňatky, tak pro registrovaná partnerství je tak velice důležitý krok, na konci několika letých vyjednávání a tato pravidla potřebujeme velice naléhavě. Je to v našem zájmu jako zájmu kolegislátora. Je potřeba, abychom toto v rámci pléna už konečně uzavřeli. Mně to dělá, musím říct, radost. Eh, já bych rád zdůraznil, a chtěl bych za to poděkovat, že i rada byla ochotná do značné míry zohlednit podněty Evropského parlamentu a tím pádem my můžeme být pozicí e, na konci vyjednávání velice spokojeni. Konec konců vše bylo přijato i ve výboru, což je dobře. Naštěstí se nám také podařilo zajistit, že toto nebude mít vliv na uznávání formy soužití které některé státy stále neznají, což by jinak mohlo vést k dalším blokádám. A je dobře, že text registrovaných partnerství obsahuje i tu takzvanou veřejnou doložku a myslím si, že jsme zde na velice dobré cestě a děkuji všem zúčastněným. Děkuji. Děkuji vám. A teď na tři minuty paní Gebhardt. Děkuji, paní předsedající. Já jsem velice ráda, že zde dnes konečně uzavíráme tuto celou diskusi a tento celý proces. Já jsem v minulém období byla spravodajka a teď jsem stínová spravodajka a můžu říct, že to byl skutečně táhnoucí se proces, abychom zajistili, že naši občané a občanky budou mít řešení, které jim pomůže i v rámci té internacionality, ve které žijí, žít nějak rozumně, normálně. Poté, co konkrétní pravidla eh, selhala, po té, co jsme řešili otázku dědictví, teď řešíme otázku majetkovou a myslím si, že zde můžeme udělat důležitý krok vpřed, v rámci kterého můžeme pomoci přesně těm lidem, kteří si dali za cíl, kteří si zkrátka řekli, dobře, tak my budeme žít v Evropě tak, jak je, to znamená mezinárodně, což je jednoznačně dobře. Evropskému parlamentu bylo od začátku jasné, že je důležité postarat se o to, že tyto dva legislativní návrhy, tedy jednak co se týká registrovaných partnerství a jednak co se týká manželských svazků, že vlastně musí obsahovat stejná pravidla, ale zároveň, a to vždy bylo velice důležité, musí zohledňovat rozdílné kulturní tradice v členských státech a respektovat je. A proto je tak důležitá ta doložka, že například u um, registrovaných partnerství není nutno jak si uznávat to partnerství v dalším členském státě, pokud to není ten členský stát, kde k tomu partnerství došlo. A pro nás jako sociální demokraty je velice důležité postarat se o to, aby zde nedocházelo k takzvanému forum shoppingu. I v těchto oblastech totiž vidíme, že ten silnější, ten bohatší z obou partnerů, pakliže došlo k nějakému problému nebo rozdělení nebo rozvodu, že ten silnější se tak nějak prosadil a ten slabší měl smůlu. I tomu je potřeba zabraňovat. A já si myslím, že se nám to povedlo a dávám zapravdu předřečníkům, že se nám povedlo vytvořit právní situaci, ve které Evropská komise i, ra, i Rada podpořila návrhy Evropského parlamentu. A proto je důležité, že nám lidé, je důležité, že nám lidé naslouchají. Konec konců i my jsme pro to, co je v této legislativě. A myslím si, že eh, touto legislativou se staráme o to, aby se řešily skutečné problémy, které lidé mají, aby se na ně nacházela rozumná řešení. Děkuji vám. Děkuji. A teď na jednu minutu pan Džambasky. Благодаря ви, госпожо уважаеми господин комисар, уважаеми... Děkuji vám, paní předsedající. Pane komisaři, dámy a pánové, Pane Kavado, rodinné právo je delikátní téma a musí se s ním zacházet velice opatrně. Je to e, oblast, která je regulována na místní úrovni e, spíše. V posledních letech e, došlo k rozšířené spolupráci v několika oblastech práva. Jedním z nich je oblast přeshraničních právních akcí. Nicméně tady se národní ustanovení často liší. Například koncept partnerství není známý v zemích jako Itálie, Polsko, Rumunsko a Bulharsko. Pak jsou tu také e, protichůdná ustanovení, která jsou vzájemně v rozporu, což vede ke vzniku právní nejistoty. E, chtěl bych vás varovat, musíme postupovat opatrně. Já jsem zcela pro e, lepší spolupráci, nicméně Eh, musíme se spíše držet obecného principu. Děkuji, pan Chrysogonos. Děkuji vám. Nejprve mi dovolte říci, že ta rozšířená spolupráce eh, mezinárodních jurisdikcí a eh, uznávání a vymáhání práva v majetkových oblastech u mezinárodních manželských párů. Tady je ta situace taková, že 18 členských států se účastní režimu rozšířené spolupráce, což usnadní každodenní život manželským párům, z nichž každý má jiné občanství, a to přijetím právního rámce, který bude regulovat jejich majetky, eh, jejich Eh, jmění a další otázky, které se nacházejí v různých částech Evropské unie. Eh, bohužel ale první návrh komise z roku 2011 se neposunul nikam vpřed eh, protože byl zablokován radou a proto došlo k pětiletému spoždění. Nešťastné také je, že Evropský parlament vydává pouze stanovisko k otázce rodinného práva, což má bezprostřední následky eh, pro tisíce manželských párů eh, v celé Evropské unii. Mělo se to projednávat v rámci spolurozhodování, eh, tak aby Evropský parlament jako orgán přímo zastupující evropské občany do toho měl co mluvit, aby mohl hrát svou roli jako rovnocený partner při rozhodování. Děkuji. Děkuji paní Reintke. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, jak můžeme tolerovat situaci, kdy eh, rodina, rodiče, jejich milované děti, partneři, kteří si slíbili, že spolu budou až do smrti, že tyto rodiny přicházejí eh, o svá práva, jestliže se přesunou, přestěhují do jiné země Evropské unie. Jak můžeme tolerovat eh, situace, kdy rodič nemůže po nehodě sedět u nemocničního lůžka svého dítěte, protože pochází z jiné země? A jak můžeme nemůže tolerovat to, že rodiny přicházejí o svá majetková práva jen proto, že některé členské státy stále ještě nechápou, že rodiny eh, a manželé a manželství a láska mají mnoho různých podob. To všechno musíme změnit a myslím si, že tento návrh je drobným nepatrným krůčkem tímto směrem. Eh, duhové rodiny a eh, páry osob stejného pohlaví nemohou být považovány za občany druhé kategorie. Požadujeme eh, rovnou ochranu a rovná práva. Chceme mít svobodu pohybu v eh, Evropské unii, chceme mít možnost pracovat a studovat kdekoliv chceme a eh, nebát se diskriminace. Nechceme toho mnoho, je to právo dané všem občanům Evropské unie. Ukončeme tuto diskriminaci, které stále čelí osoby stejného pohlaví. Odstraňme právní nejistotu pro duhové rodiny a a e, homosexuální páry. E, dejme ochranu všem rodinám. Tento návrh je jedním kouskem e, veliké skládanky, která je realitou. Vezměme si to jako odrazový můstek k vytvoření Evropské unie, kde všechny rodiny a všechny páry mohou žít, jakým životem chtějí, kde mohou žít, kde chtějí a kde budou mít celé Evropské unii stejná práva. Děkuji vám. Děkuji, paní von Storch, na dvě minuty. Hovoříme tady o e, dva návrhy, o dvou návrzích, kde se hovoří o definici rodiny. Už e, rada dříve předložila směrnici o, e, ohledně majetkových poměrech manželů právě tak registrovaných partnerů. Maďarsko a Polsko to zablokovali, protože takováto partnerství tam nejsou e, uznávána. E, to je ale technokratický princip, kdy vzájemné uznávání dokumentů o občanském stavu e, vlastně dále propaguje homosexuály zadními dvířky v Evropské unii. Ústavní soud vynesl, že manželství se stává z muže a ženy. A e, ani EU nemůže tyto národní ústavní soudy jaksi přehlasovat. E, je to něco, co lidé v Evropě odmítají a nechtějí. Tady byly definovány v Evropě hodnoty, které všichni bychom měli uznávat a akceptovat. A pokud to nechtějí e, dělat státy, tak to udělá zadními dvířky Evropská unie. Existuje eh, Evropská občanská iniciativa, která se jmenuje Matka, Otec, Děti. Zbírá podpisy po celé Evropě za to, aby evropské instituce byly přinuceny považovat pouze manželství za manželství. Registrované partnerství se stává z dvou mužů nebo dvou žen, zatímco manželství se stává z muže a ženy. Eh, přesněji řečeno z jednoho muže a jedné ženy. Takže přestaňme to označovat za diskriminaci e, nebo za nějakou fobii. E, Připustíme, že manželství je něco jiného než registrované partnerství. E, že, že to není něco lepšího nebo horšího, ale něco jiného a e, všichni, kdo chtějí chránit manželství a rodinu, by se měli angažovat, e, protože od této komise, od Evropské unie nemůžeme čekat nic dobrého. E, evropské instituce jsou mocné, ale občané jsou nakonec mocnější. Thank you now for one minute, Michel Le Breton. Děkuji, pan Le Breton, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Podle Bruselské komise existuje 16 milionů mezinárodních párů v Evropské unii. Ať je to jak chce ve skutečnosti. Unie si z toho dělá záminku, aby se dvakrát za sebou vměšovala do rodinného práva. První text se ček, týká příslušnosti rozhodného a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství, ale už máme text z roku 1978. Spíše bychom ho měli vymáhat. Druhý text se týká rozhodnutí, pokud je o registrovaná partnerství. A zde je zásadní problém, protože každý stát má svou vlastní koncepci vztahu v rámci páru. A to by tedy znamenalo, že ten, kdo bude chtít obcházet pravidla, tak toho zneužije. Proto 10 států z 28 se rozhodlo nepřijmout eh, tyto dva texty a já proto budu hlasovat proti nim. Děkuji a nyní na dvě minuty paní Estera Sferagut. Ano, děkuji paní předsedkyně. Diskutujeme o obzvlášť důležitém tématu. Já bych za to chtěla poděkovat panu Kavadovi, zpravodaji. Bylo to velmi obtížné, máme různé právní postupy v oblasti mezinárodních párů. Byly zde problémy, když se rozváděli nebo když jeden z nich zemřel kvůli tomu, jak různá pravidla platila. V roce 2015 jsme se dohodli, že je třeba manželství a registrovaná partnerství řešit, že je to jedno z priorit pro evropské společenství. Nebylo to ovšem jednomyslně přijato a proto 18 členských států požádalo o posílenou spolupráci, aby zjednodušili život svých občanů. A právě o tom teď diskutujeme. Tato dvě nařízení se snaží zajistit právní jasnost, říci, který orgán je právně příslušný, jaké je rozhodné právo a potom jde také o uznávání a výkon všech rozhodnutí Usnadňuje se tím volný pohyb občanů a to je jedna z priorit Unie. Zjednodušuje se také život občanů, protože ten postup je mnohem rychlejší a bezpečnější. Evropská unie je rozhodně prostorem svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, pokud jde o občany. A máme samozřejmě různé právní systémy. To by se ovšem nemělo vnímat jako překážka. Tato posílená spolupráce je dobrovolná, v jakémkoliv okamžiku se k tomu může přidat jakýkoliv další členský stát. Jde o zjednodušení života občanů Evropské unie. Je to nástroj soukromého mezinárodního práva, který doplňuje celou řadu nástrojů, které dnes existují v občanském právu, především v právu rodinném. A je to důležité téma, je to jedna z hodnot Unie. Podaří se nám tímto zajistit princip nediskriminace. Děkuji. A naš, náš další řečník, naše další řečnice tady není, takže předám slovo panu Skřipkovi na jednu minuty, minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Manželství jednoho muže a jedné ženy považuji za nejpodstatnější svazek, na které musí stavět každá společnost. Ochrana a posílení tohoto institutu by mělo být naším politickým a legislativním cílem. Můžeme tak vyslat občanům Evropské unie, mužům a ženám důležitý signál ženit se, dávat se, zakládat rodiny a mít děti je zdravé. A my jako poslanci Evropského parlamentu vás tom budeme vždy podporovat. Bylo by ale špatné, kdybychom se přes evropské nařízení snažili propašovat do členských států neprůchodnou legislativu, například registrované partnerství osob stejného pohlaví, protože většina zemí to nepřijímá. Bylo by to zhoubné. Zvýšený nárůst extremismu a skepce vůči EU je přímým následkem takovýchto kroků. Občané se cítí podvedení, nevyslechnuti. Podobný případ je ratifikace Istanbulské dohody. Evropská unie ho chce schválit unblock a tak bude další ranou pro důvěru občanů. Poslouchejme hlas občanů, jsme tady jen díky nim, naslouchejme hlasu členských členských států. Oni tvoří to společenství a ne pár osob za předsednickým stolem. Děkuji. Děkuji. Sorry, Ms. Nureda. You have a blue card. Promiňte, je zde modrá karta, přijímáte modrou kartu, přijímáte. Takže 30 sekund. Děkuji. My zde mluvíme o lidských právech a pokud vy říkáte, že tato lidská práva by neměla být řešena regulací EU, pak by záleželo na jednotlivých členských státech, aby řešili tato práva jednotlivě. Všichni mají nárok na lidská práva. Ale vy říkáte něco jiného. Já si nemyslím, že je přijatelné eh, takto se vyjadřovat. Co bude s lidskými právy? Paní kolegyně, určitě vám. Paní kolegyně, asi budete vědět, asi budete vědět, říkám ještě jedno, že právě tato oblast spadá v rámci subsidiarity do pravomoci jednotlivých členských států. Například mého členského státu. Vy hovoříte o lidských právech, všichni máme rovná lidská práva, ale žádná jiná práva na základě cítění eh, nelze vymyslet. Děkuji. Děkuji a teď na dvě minuty má slovo pan Svoboda. Vážená paní předsedající vážený pane komisaři dovolte mi především poděkovat panu cavadovi za práci odvedenou na obou návrzích. navržená spolupráce posílená spolupráce se mi jeví jako účelná. podle komise například v roce two thousand and seven bylo z two four milionu nových manželství uzavřených v evropské unii celých thirteen s mezinárodním prvkem

Děkuji, paní předsedkyně, i já děkuji kolegovi Kavadovi za odvedenou práci a především za koncensus, který byl dosažen ve výboru Jury. Schválením tohoto nařízení se konečně dělá další krok vpřed, jak zde říkali kolegové. Toto nařízení přináší konečně konkrétní odpověď eh, a tolik eh, potřebnou právní jistotu a zjednodušení asi 16 milionům eh, mezinárodním evropským párům. Bude konečně jednodušší vědět, jaké je rozhodné právo, jaký bude příslušný soud, který bude posuzovat majetkové poměry. Poté, co vstoupilo nebo co vstoupí nařízení platnost v těch 18 členských státech, které přistoupily na posílenou spolupráci, tak se k tomu budou moci přidat ještě další státy. Já konečně děkuji také holandskému předsednictví za to, že se podařilo pozitivně završit jednání a v tomto smyslu vyzývám slovenské předsednictví, aby pracovalo na tom, aby se konsensus rozšířil na celou Evropskou unii, na celou radu. Děkuji. Děkuji. Dva min- dvě minuty paní Komodýny. Děkuji, paní předsedkyně. Na minulém plenárním zasedání eh, se parlament vyslovil pro snížení byrokracie pro evropské občany, eh, když chtějí využívat svého práva volného pohybu. Eh, odhlasovali jsme systém uznávání veřejných listin. Zítra doufám, že odhlasujeme zprávu pana Kavady, podle které mezinárodní manžele, manželské páry v Evropské unii získají jasnější rámec pro to, jak mohou spravovat svůj majetek. Dnes mezinárodní mezinárodní manželské páry v těch nejkritičtějších momentech osobního života, tedy v případě úmrtí partnera nebo rozpadu eh, sňatku nebo partnerství, byli ještě více zatíženi složitými pravidly, které určují to, eh, pod který soud jejich případ spadá, jaký majetkový režim a jaké právo má platit. Často po získání eh, rozhodnutí o rozvodu nebo o rozvázání partnerství musel manželský pár vést několik několik separátních řízení v různých jurisdikcích aby byla vyjasněna majetková práva. Tyto dva e, návrhy na nařízení Rady o rozšířené spolupráci zajistí jistotu a jasnost. E, páry budou moci využívat zjednodušených postupů, takže pokud budou procházet e, řízením rozvodu nebo následnictví, bude to stejný soud, který bude rozhodovat i o jejich majetkových právech. Už nebude potřeba vést řízení v různých státech a zabředávat do komplexních právních problémů, aby byla zjednodušená na spravedlnost. Zákony mají být od toho, aby pomáhali občanům získávat přístup k nápravě a soudnímu rozhodnutí a přesně k tomu tyto dva návrhy slouží. Děkuji. Děkuji. Na jednu minutu pan Negresku. Děkuji. Pokud jde o eh, tento návrh o eh, majetkových poměrech eh, manželských párů, měl přijít už dávno, trvalo to příliš dlouho. Je samozřejmě dobře, že tu tento návrh máme. Jde tady o posílenou spolupráci, jsou tu určité změny. Toto nařízení bude velice užitečným nástrojem pro mezinárodní páry, kterých je asi 16 milionů a e, tady má být stanovena jasná e, soudní příslušnost pro e, jejich záležitosti. Nicméně takovéto právo by mělo být rozšířeno na všechny členské státy tak, aby v Evropě platilo všude stejné právo. Bohužel je ale mnoho obča- skupin občanů, které mají problémy s různými legislativními předpisy mnoho pochyb už ale bylo odstraněno, což eh, dává větší jistotu mezinárodním rodinám a párům. Děkuji, pan Scheinfeld, na dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Hovoříme dnes o velmi důležitém tématu, protože vzdálo by se, že je to alespoň ve srovnání tou eh, šíří problémů, s nimiž se potýká Evropská unie, eh, s tou krizí, s různými krizemi, se zítřejším referendem ve Velké Británii. Zdálo by se, že je to okrajové, ale mně se zdá, že je to zásadní téma, protože ukazuje, čím je Evropská unie, jakým směrem jde Evropská unie, jaká bude v budoucnosti Evropská unie. Společenství, které se chválí na celém světě, vychloubá tím, že je tak humanistická společenství, že říká, že jeho základ je rovnost a tolerance, dospěje k takovému dni, jako je dnes, kdy se těšíme, že zítra možná přijmeme něco jasného, něco, co už dávno mělo v Evropské unii platit. Společná Řeče, která spojila jednotlivé státy, které vytvořily Evropskou unii, proč tady vlastně jsou? Jsou tady proto, aby dávali šanci, alespoň šanci lidem na to být šťastní. V mnoha oblastech činnosti tyto šance zatím nedáváme nebo je omezujeme. Doufám, že ta rozhodnutí nebo řešení, která přijmeme zítra, že to bude malý, ale důležitý krok na cestě k vytváření vztahu mezi Evropskou unii a občany. Evropskou společností, kde občan bude subjektem a Evropská unie a členské státy mu budou sloužit k tomu, aby byl šťastný. A proto mám výzvu, už končím, paní předsedkyně, na všechny ty státy, aby tato drobná rozhodnutí a řešení, která jsou důležitá pro štěstí lidí a oni je přijmout nechtějí, tak aby je přijali. Děkuji, paní Rodriguez, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Tento návrh vychází z toho, co jsme už eh, přijali v roce 2007. Uplynulo 9 let, budeme mít čím dál více mezinárodních párů a když eh, tyto páry dospějou k rozvodu, tak je jasné, že budou potřebovat jasná pravidla. A to platí jak pro manželské páry, tak i pro registrovaná partnerství je jasné, že to nemá dopad na eh, věcnou stránku rodinného práva. Jde o to, aby se eh, řešila, řešily majetkové poměry, aby byla zaručena možnost volného pohybu a aby byly uznávány tyto výroky, tato rozhodnutí všude v Evropské unii. Je mi líto, že v radě nezvítězil zdravý rozum.

platil pro celé území Evropské unie. Děkuji. Eh, děkuji a teď ke Catch the Eye na jednu minutu pan Moraes. Marias. Eh, děkuji. Eh, majetek a majetkové vypořádání po rozvodu je samozřejmě v kompetenci národní legislativy. Eh, nicméně tady požadujeme něco jiného. Tady požadujeme vytvoření nového režimu, ve kterém eh, majetkové otázky mezinárodních manželství by spadaly pod jakési mezinárodní právo, což by znamenalo, že se tím vlastně zruší eh, právo národní. Zruší se systémy, které fungují v členských státech a které platily doteď a více či méně fungovaly. K tomu veřejnému pořádku. Tady jde o otázku uznávání některých forem partnerství některými zeměmi ale e, tato konkrétní otázka se žádá důkladnější proskoumání, protože možná dochází k určitému porušování subsidiarity. Domnívám se tedy, že toto konkrétní nařízení vytváří více problémů, než kolik jich řeší. Pan Jakovčič. Děkuji. Konečně dobrá zpráva. 16 milionů eh, evropských občanů eh, teď eh, bude v jednodušší situaci. Už příliš dlouho diskutujeme o tomto tématu, o registrovaném partnerství nebo o e, mezinárodních e, manželstvích. Je nepřijatelné, že deset členských států nepřijímá tento návrh od komise a zpravodaje pana Kavady. Láska je samozřejmě to nejkrásnější na světě, ale v reálném životě e, jsou rozvy, jsou úmrtí. A my bychom měli našim občanům eh, zajistit eh, právní jistotu a bezpečí. Pokud eh, se nám to nepovede, tak nevím, na jakých hodnotách chceme stavět Evropskou unii. Děkuji. Pan Kaputo, děkuji paní předsedkyně. Rostoucí mobilita lidí v prostoru bez vnitřních hranic vedla k velkému nárůstu svazku mezinárodních svazků. 16 milionů mezinárodních párů musí řešit problémy jak při každodenní správně majetku, tak při dělení majetku po rozvodu nebo úmrtí partnera. Problémy často vyplývají z velkých rozdílů mezi uplatnitelnými normami v mezinárodním soukromém právu i věcném právu, které se vztahuje na majetková práva páru. Vítejme tedy jednotný přístup, eh, který bude eh, řešit eh, majetková práva bez ohledu na rodinné právo. Máme zde princip rozhodného práva, který říká, že se to bude uplatňovat na všechny statky, které jsou drženy v tomto svazku, bez ohledu na to, kde se budou nacházet. Potřebujeme uh, homogenní legislativu, která bude skutečně napom- nápomocná. Děkuji a tím jsme uzavřeli seznam řečníků, takže teď dávám slovo komisaři Navračičovi, aby reagoval. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedající, vážení poslanci a poslankyně. Po několika letech komplexních vyjednávání 18 členských států vyjádřilo vůli účastnice tohoto proceduru rozšířené spolupráce a věřím, že další se brzy připojí. Eh, doufám, že parlament bude zítra hlasovat pro tato dvě nařízení, která eh, implementují posílenou spolupráci. Odstraňujeme legální překážky, usnadňujeme život evropským občanům. Mezinárodní páry v Evropské unii, ať už ehm, sezdané manželským svazkem nebo registrovaným partnerstvím, budou jistě schopny velice pozitivně využít eh, těchto opatření, která jim zjednoduší život. Doufám, že členské státy, které se k tomuto zatím nepřihlásily, se brzy přihlásí, protože čím více členských států bude účastno této rozšířené spolupráce, tím více občanů těchto výhod bude požívat. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři, a teď jako poslední má slovo pan zpravodaj Kavada. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Nevím, jestli to bude poslední slovo. V každém případě možná dnes večer na toto téma chci veřejně poděkovat radě, službám rady a službám Evropské komise za to, že ukončili šest let nerovnosti, abych tak řekl. Proč používám toto slovo? Protože když 18 států přistoupilo na to, že podepíše určitý pakt, alespoň tedy jednotné nařízení pro páry nebo pro registrované partnery, to znamená buď pro ženy a muže, kteří žijí neseznání, anebo pro osoby stejného pohlaví. Udělali to, protože si uvědomili, že nemohou nechat eh, své občany mimo zákon, což by bylo v kontaktu nebo v konfliktu s mezinárodním právem. Bylo by to velmi složité být uzavřen v tomto utrpení, v této nejistotě. 16 milionů lidí, nebo tedy páru, jak jsem říkal, to znamená 32 milionů uh, lidí, ať už jsou sezdáni nebo žijí v registrovaném partnerství. A všichni mají dva rodiče, to znamená krát ještě uh, dva. A je to vlastně taková kafkovská situace, ze které se nemohli jinak dostat. Takže jsem velmi vděčen za tu politickou vůli, kterou obě dvě instituce do toho vložily a pomohly nám i stínovým zpravodajům v přijetí tohoto textu, který netrval příliš dlouho. Netrval příliš dlouho, proč? Je to trochu zvláštní, někteří to tady říkali, Evropská unie se vychloubá, jaké má hodnoty a je pro volný pohyb volný pohyb služeb, kapitálu a majetku, ale ne tolik pro volný pohyb osob. Takže já ještě jednou děkuji těm, kteří měli politickou odvahu překonat překážky, abychom dospěli k této dohodě. A na závěr dvě věci. Za prvé, ohrožuje tento text subsidiaritu? Rozhodně ne ti, kteří ho nechtějí, kteří nechtějí podepsat tento těch 18, kteří ho podepsali. A ještě lépe jsou zde lidé, kteří se budou obracet na soud, kteří žijí v jiné zemi, která nechce modifikovat rodinné právo, tak přece jen budou chráněni, protože se mohou obrátit na soud jiné země. A proto mý dva kolegové já i obě instituce dospěly k velmi jednoduchému textu, který chrání menšinu, která byla utlačována ignorancí členských států. Potom členské státy uvidí, zda je to přínosné pro občany a pak to přijmou, anebo to odmítnou. Děkuji všem. Děkuji, tím uzavíráme tuto společnou rozpravu. Hlasovat se bude zítra. Teď se dostáváme k